Uh, dear colleagues, good afternoon. Milí kolegové, dobré odpoledne vám přeji. Welcome to the continued meeting. Vítám vás na odpoledním pokračování eh, výboru pro právní záležitosti. Pokračujeme položkou 11 seminář ke směrnice o autorských právech, posílení um, pozice um, výkonných umělců a, a, a e, vydavatelů tisku. Jedná se o složku, kterou se náš výbor zajímá a pracuje na ní a jsou tam dva prvky, na kterých nám záleží. Za prvé, vytvoření nového práva pro vydavatele a druhý aspekt, to se týká férového odměňování v rámci smluvních vztahů s autory a vydavateli. Vyslechneme si eh, názory čtyř akademiků. Jednak profesora Lionela Bendleyho z Cambridgeské, z Cambridgeské univerzity, pak profesora Martina Krečmera z univerzity v Glasgow, pak profesora doktora Tomasa Höpnera z Technické univerzity ve Wildau a pana profesora Kristofa Karona, Karona z Pařížské univerzity Paris Créteil pozvaní řečníci se budou věnovat svým analýzám a pracím a posléze zodpoví dotazy zúčastněných. Cílem je mít možnost se pobavit a dohloubky proskoumat závažné záležitosti za přítomnosti vědců, kteří se tím zabývají. Vítám tedy naše účastníky a nejdříve dám slovo panům profesorům Bentlimu a Krečmerovi, aby prezentovali jste své studie. Buď dostáváte každý z vás 10 minut, anebo se podělíte o svůj 20-minutový prostor. Máte slovo. Děkuji vám. Já se jmenuji Lionel Bentley a e, nejdříve vás chci seznámit zprávy vydavatelů tisku popíšuje, popíšu rovněž stávající kritiku, eh, které jsou tato práva vystavena. A posléze profesor Krečmer se bude věnovat empirickým záležitostem, které navážou na to a mm, prekurzory e, v Německu a ve Španělsku těchto práv. Poté já strávím krátké, krátkou dobu tím, že se budu věnovat e, aspektům odměňování autorů. Takže si myslím, že nejdříve budeme věnovat právům a pouhých pět minut odměňování. I když samozřejmě, pokud by byl zájem o to, abychom vše komentovali podrobněji, tak zodpovíme na veškeré otázky. Omlouvám se, já sám si ji nepřečtu, co mám na PowerPointové prezentaci, ale jde o to, že komisa přišla s tímto návrhem už 14. září roku 2016 Posléze to zvážili různé výbory, dostalo se to i do rukou Evropskému parlamentu v prvním čtení 2016, posléze to bylo mm, projednáno a e, nyní máme zprávy jak od výboru IMCO, tak ITRE, tak i KULT, ale e, vedoucím výborem je tento a tady by se vše mělo probírat v lednu. Zároveň to vše probíhá i na pracovní skupině rady. V současné době tam máme různé kompromisní návrhy, které mm, se objevily za estonského předsednictví a jsou už probírány od srpna. Začneme tedy právy vydavatelů tisku. Byli jsme požádáni výborem Jure, abychom uh, se snažili o takové shrnutí hlavní kritiky z akademických kruhů a zároveň, abychom poskytli i určité empirické důkazy týkající se aktuálního stavu věcí v Německu a ve Španělsku. Práva jsou obsažena v článku 11 toho návrhu a komise vysvětluje, že chce jimi dosáhnout dvou cílů. Za prvé zajistit udržitelný tisk. To je něco, kde asi všichni, při nejmenším ve svobodném světě, eh, budeme považovat za obdivhodný cíl a za druhé umožnit nakladatelům a vydavatelům licencování a chránění svých, ochran svých práv, prosazování práv v Německu. Eh, bylo třeba eh, si vybírat eh, licenční poplatky z od 20 tisíc vydavatelů, abychom mohli vnést hromadnou žalobu. Tedy reakce z pohledu vydavatelů se týkají definice eh, samotného vydavatele tisku eh, v článku 2. Eh, Tam se liší názory dokonce i mezi experty, co se týče toho, hm, jaký je rozsah té definice, koho pokrývá. Tam má tento vydavatel právo reprodukovat a dávat dispozici veřejnosti ale omezuje se to na digitální využívání a budou trvat 20 let a budou podmíněny výjimkami, eh, kde je možné je uplatnit v rámci směrnice o informační společnosti či eh, směrnice o eh, copyrightu v článku 5 a tam mají členské státy celou škálu potenciálních výjimek, které mohou uplotnit vůči právům, autorským právům a právům zpřízněným. Akademická kritika těchto práv má dvě podoby. Jedna spočívá v tom, že je záhadou, čeho chce to právo dosáhnout. Tady jsou dvě podotázky. Týká se o právo, které má v úmyslu měnit samotnou podstatu toho, kým je vydavatel tisku, anebo je tam záměr v jehož rámci se jedná o formální právo podobné právu přišknutému autorům. Tedy pokud se právo nemá substantivním způsobem lišit, tak je obtížné nahlédnout, jak by mohlo dosáhnout zlepšení pozice vydavatelů tisku. Takže ten první cíl komise Hmm, vytvořit udržitelný tisk, je spochybněn. A pokud je to jinak, tak otázka zní, jakým způsobem podobou to ani zjevně jiné není, jenom se říká, vydavatele tisku by měli mít stejná práva, jako jsou v té směrnici o informační společnosti a měli by podléhat uznání. Otázka zní, jsou ta práva potenciálně odlišná z pohledu rozsahu působnosti. Různí experti a odborníci se domnívají, že zde existuje určité riziko, někteří by to nazvali výhodou, že se jejich rozsah liší zejména e, při porušování práv autorských. U práv autorských jde o porušení, pokud někdo sdílí originalitu práv, tedy eh, eh, porušíte je pouze co by novinář, pokud eh, vyberete část, která sama o sobě je originálem, ale a podáváte ji za originál. Ale pak máte zveřejnění, které je právem umožnit umožňujícím a není, nepodléhá požadavku originality. Pokud tedy se bavíme o materiálu původním, tak ten by i tak podléhal autorským právům. Tedy tady bychom měli nebezpečí, že se to bude týkat něčeho, co někdo nazývá dropty nebo úryvky krátkými minicitáty a je velice obtížné to nějakým způsobem nazvat eh, originálem a zároveň ono, pokud to jsou ty takzvané anglicky snippets, tak to jsou krátké fragmenty a případně mm, jenom mm, kousky něčeho. Tam je velice obtížné tu eh, ochranu na to vztáhnout. Jsou tam vážné potíže. Totiž za prvé, jaké by bylo kritérium porušení, v čem by spočívalo, a za druhé, jsou tam dopady na svobodu eh, vyjadřování, pokud lidem nebude umožněno použít ani velice krátkých úryvků nějakého díla, zejména eh, pokud se to bude extenzivně aplikovat, jak se někdo snaží toho tak dosáhnout. Jsou tedy vážné problémy s tím, pokud by takto ten konstrukt měl vypadat. A za druhé, mírou Eh, změny samotné eh, skutkové podstaty, samotné podstaty, by mohlo být, že pokud rozšíříme podstatu autorského práva, tak by to i tak nemělo až tak velký dopad na realitu. Já se domnívám, že ten návrh se jen snaží dát vydavatelům tisku nějaké právo, které by bylo obdobou práva autorského. V takovém případě se jedná o návrh udělit někomu nějaké právo, ale nerozšířovat obsahově toto právo. Akademická kritika takového námětu či přístupu je, dá se toho dosáhnout mnohem z nás, aniž bychom vydavatelům tisku dali právo. Lepší by bylo eh, vytvořit presumpci, presumpci vlastnictví, presumpci reprezentativnosti, které by umožnilo vydavatelům tisku prosazovat práva v dílech, které jsou součástí jejich tiskových tiskovin. Tedy v tom spočívá kritika odborníků. Ono se to objevilo už růz, v různých výborech a zdá se, že se to ubírá různými směry. Některé výbory jsou skeptické vůči tomu návrhu, některé by jej naopak chtěli ještě rozšířit. A zároveň vidíme, že i rada a její pracovní skupina je rozdělena. Pracovní skupina rady pracuje s dvěmi alternativami. Za prvé, víceméně úplně vyřadit jakékoliv pokusy kontroly nad těmi mini úryvky, anebo e, vycházet z presumce vlastnictví, což rovněž je možností v rámci té zprávy. A já předám nyní slovo Martinovi, který vysvětlí, jak to vypadá v Německu a ve Španělsku. Děkuji, já jsem Martin Krečman a v rámci té studie já jsem zodpovídal za empirickou část eh, právě a u, zkoumání situace v Německu a ve Španělsku, provozování a dopad už stávajících práv vydavatelů tisku. Jak víme, právo existuje už od 1. srpna roku 2013, ve Španělsku od 1. ledna roku 2015, takže máme ať už 4 roky nebo 2 a půl roku, s nimiž můžeme pracovat z pohledu trhu. Když vyhodnocujeme dopad, tak nesmíme zapomínat na ten původní cíl či záměr, tedy celkový záměr spočíval v tom donutit ať už sociální média nebo vyhledavače, aby um, si kupovali licenci za využívání obsahu. Takže tím přesouváme tu zátěž na um, ty platformy, které budou umožňovat vědomně na um, tak, že ty platformy budou zveřejňovat kvalitní eh, tiskoviny prostřednictvím eh, poplat, spoplatněných licencí. My jsme tedy zkoumali, jak to v praxi vypadalo a e, spolupracovali jsme s výběrčími poplatku ve Španělsku i v Německu. A pak jsme byli v kontaktu se šéfredaktory největších sedmi e, kvalitních e, tiskovin, protože právě novináři musí s tím nějakým způsobem pracovat a pokud to nebude výnosné, tak to neprospěje ani startupům, takže tam je to to rozhodující kritérium. Když se podíváte na Německo, ono to je spíš pro vás, abyste si to vzali sebou. E, já to ani bych nedokázal přečíst. V Německu e, jde o 200 digitálních nabídek tiskovin a tam jsou Foggy Media, oni mají licenci 6% z komerčního využití těch mini úryvků. Od 1. srpna roku 2013 máme pět licencí, které byly koupeny a 714 tisíc to vyneslo Foggy Medium. Tak to vypadalo na, ke konci srpna. Tři a půl tisíce za nabídku jedné tiskoviny v tom. Víme, že to zatím eh, tento výnos, tento zisk jde na právní spory. Jedna věc je, zdá se přesunout do mechanismu, kdy nelze udělovat eh, licence zdarma. Tedy otázka je, zda se semkneme, zda se vytvoří mechanismus nakupování licencí skupinově a takto jsme zjistili, že se na to šlo ve Španělsku. Ve Španělsku právní situace je těžce popsatelná, nejedná se o nové právo samo o sobě, spíše jde o úpravu eh, té eh, výjimky z možnosti citovat podrobené licencování. Tedy není to nové právo, je to spíš způsob, jak spoplatnit nesignifikantní úryvky v rámci výjimky pro citace. A pokud se podíváme, tak ty webové stránky zároveň musí mít za cíl informovat. Takže je to velice složitý konstrukt a je tam ten uh, závazný, povinný prvek, který v německém kontextu nemáme. Na španělském trhu to kontextuálně vypadá následovně. protože právo existuje zatím pouze dva a půl roku, za první dva roky vůbec ty licence neprodávaly, jen se to vyjednávalo a teď se to 5 eur na uživatele vyjednalo, takže pokud má nějaký agregátor zpráv, dva, dvě celé, Tedy agregátor zpráv musí zaplatit podle počtu svých uživatelů na svých stránkách, což může znamenat velice vysoké poplatky. Například jeden z těch EDU, které jsme kontaktovali, nám naznačili, že jim nabídli licenci a fakturu na 2,5 miliona eur a jejich obrat je 100 eh, tisíc eur roční. Takže další podrobnosti týkající se licencování máte na tom eh, eh, na obrazovce a pak ještě máme licenci na joint venture za služby, které budou poskytovány na mobilních telefonech, takže jde o licenci na obou stranách je Springer, je Springer Group, ale zatím nemáme informace o tom, o jaké částky šlo. A nyní přecházíme eh, k tomu interview, tedy mezi využívání interview s těch vrcholných sedm vydavatelů nám umožnilo nahlédnout, e, ostatní většinou ne, a my tedy prezentujeme takto výřezově ty výsledky. Biznis vydavatelů tisku je výnosný trh, dynamický trh, dochází tam to, k zásadním změnám, jak víme, klesají jim tržby, klesají jim i lidé, kteří odebírají odběratele, ale zároveň se objevují nové modely. Jako v Bruselu známe všichni Politico, čili pro profesionály, pak Guardian, to je zdarma, ale mm, s prvky určitými, pak máme Alexu v rámci Amazonu hlasové služby a ten obraz je velice složitý situace. Některým publikacím se daří skvěle, jiným jen těsně. Springer Group například ve své poslední výroční zprávě měl obrat 3,3 miliardy eur. A e, o 10,7% se zvýšily zisky z digitálních médií za poslední rok. A tam přitom se jedná o 67% jejich ročního obratu. Takže nám šéf-redaktoři řekli, že sice se uživatelé chovají nepředvídatelně a jejich chování eh, kolísá, tedy nebude možné příliš předvídat do budoucna. A pak ale přesně eh, přesto se ukazuje, že jakékoliv licence budou kapkou v moři, dokonce i když někdo jakoby měl zaplatit 2 eh, miliony, když se to ale rozdělí mezi 10 tisíc vydavatelů, tak eh, zaplatí 10 tisíc eur, takže když si to dáme do kontextu se 3,3 miliardami, tak je to drobnost. Další věc jsou ty linky, odkazy, co se za nimi skrývá a jak to souvisí s architekturou internetu. Odkaz funguje pouze, když víme, kam vede, sám o sobě nemá, nemá žádnou funkci. Tedy v Německu například se k tomu vyjádřil soudní dvůr, a tam se hovoří o sedmi slovech podle mm, tohoto mm, tribunálu pro autorská práva. Takže link má více slov, má deset slov, přitom německé právo stanoví, že v rámci práv vydavatelů je sedm slov hraničí. Vydavatele vnímají nové právo jako hrozbu pro inovaci. Ve Španělsku je to zcela zřejmé z důvodu eh, monetárního eh, systému agregátorů eh, vydavatelů. Tam, když jste upstart, tak ani nemůžete být propojen, pokud neplatíte. Kdybyste byl mladá publikace a chcete být na konci nějakého odkazu, tak musíte zaplatit. Silné, silně je to vyjádřeno v tom smyslu. Ono to potírá konkurenci vůči Google a Facebooku. My v podstatě stěžujeme vstup na trh vlastním platformám, vlastním novým hráčům ti velcí hráči si už to vyjednávají. Například ve Španělsku má El Pais s Facebookem licenční smlouvu a pak se to může využívat. No a tam už eh, rozhodně šlo o velké částky zaplacené. Závěrem tedy, tady máme ten vzorek to, že se vše přesouvá z tisku na platformy, nemá vůbec žádnou souvislost s autorskými právy. Není to ani výsledkem nějakého defektu, ani efektu um, autorských práv, spíše je to výsledkem změn v tom, jak se využívá tisku. Ani ve Španělsku, ani v Německu není jasný, eh, ne, jsme nezjistili jasné výhody pro hospodářství ani společnost. Nemáme prostě na to žádné důkazy, že by to bylo prospěšné. A třetí věc, novináři ani eh, online vydavatelé si to nepřejí lobby je zdominována malým počtem velkých eh, vydavatelů. Samotní novináři, kteří publikují online, si to nepřejí. Oni chtějí, aby mohl jejich být odkaz byl využit inovativním způsobem. Za čtvrté, tím by se mohla celá Evropská unie dostat do nevýhodné situace. A myslím si, že je rozumné se nejdříve rozebrat, zda by se mohly lépe využívat a zprovoznit už ta práva stávající v rámci EU a i v Německu a ve Španělsku by to tak bylo lepší. Mohl bych ještě minutku na tě, o těch smluvních podmínkách. Máme tři smluvní ustanovení, které jsou na mm, těch diářcích. Já je nebudu probírat do podrobná. Takže přizpůsobení kontraktu, transparentnost a ustanovení, kde se po členských státech žádá, aby měli dobrovolné eh, možnosti alternativního řešení sporu. Jsou velice neambiciozní, když se podíváme o autoochrana opatření v mnohých členských státech. Proto si dokážeme představit, že možná postupně by se mohlo vyplatit přijít s stížádostivějšími opatřeními. Zároveň však i v té zprávě říkáme, že když vidíme, jak složité to je a ta autorská práva mm, v některých členských státech a nezby, nezadatelné právo na férové odměňování, by se mělo na této etapě velice opatrně zvážit, jak by to fungovalo, než se přijde s nějakým novým konceptem či ustanovením. Děkuji. Děkuji. Ano, a e, nyní bych chtěl dát slovo panu profesorovi Tomesovi Hepnerovi, který představí vlastní analýzu k tomuto tématu a máte 10 minut, prosím. Děkuji. Na začátku musím říci, že já nejsem úplně nestraný, protože já jsem v minulosti zastupoval eh, nakladatele. A já to říkám, proč? ale byl jsem pozván i tak, protože si myslím, že to je kvůli faktu, že autoři této studie nejsou také nestraní, ale nikdo to z nich nezdělil. Proč? Poněvadž <clears throat> tito dva autoři byli mezi prvními, kteří veřejně kritizovali práva vydavatelů již v roce 2016 a vlastně iniciovali kampaně ve Spojeném království, aby byl tento návrh stažen a byli od samého začátku proti. Takže když jsme dostali ten úkol eh, podívat se na to kriticky, tak eh, oni byli eh, požádani, aby zrevidovali vlastní bývalou kritiku. Ale to je důvod, proč jsem tady pozván já. Je asi od roku 2005, tak hm, se říká, že největším oponentem Google financoval více než 300 publikací vědců a většina z nich eh, to neřekla, že byli takto financováni a autoři této eh, studie, eh, kteří hm, toto nezveřejnili, tak byli sponzorováni Googlem. A první stanoviska těchto autorů v podstatě vychází z jedné základní premisy, která platí i dnes. Bylo evidentní, že předpokládali, že práva nakladatelů nejsou totožné, totožná jako <clears throat> práva autorů. A to je důvod, já to chápu, proč. Proč práva nakladatelů v podstatě nejsou totožná, protože byli, ale potom eh, a byli jako první, kteří přišli s tou prezumpcí autorství, která by měla platit. A já si myslím, že proto mě překvapuje výsledek této studie. Samozřejmě já netvrdím, že vědci nemohou měnit své názory a zrevidovat své předchozí publikace a že nemohou být otevřeni nové argumentaci. Ale když si přečtu tu studii, tak mám pocit, že to nebyl zrovna přístup těch autorů této studie. Dovolte pár příkladů jak je ta studie eh, eh, podjatá. Zde neanalýzují ekonomiku týkající se vztahu mezi agregátory a eh, nakladateli. Dokonce se tam říká, že oni nakladatelé těží z těch agregátorů a že zde není žádný vztah mezi jejich tržbami a tržbami platform. A ani mm, zde mm, není žádný důkaz o tom, Eh, on, oni tomu říkají údajně empirická část, ale to, tato část je složena z osmi pohovorů s devíti osobami. No, a samozřejmě více než 200 společností je zastoupeno, e, společností kolektivních zprávy e, práv a vedoucí, a le, oni dělali, e, oni dělali interview s šéf-redaktory, ale to nejsou majitele, to nejsou nakladatelé, to jsou novináři a tě, samozřejmě ti mají jiný úhel pohledu. A já jsem si povšiml, že v této studii je, je citováno více manažerů než těch nakladatelů. A to není náhodou. A navíc ta německá společnost pro zprávu kolektivních práv jasně řekla, že je přesvědčena, že tato práva budou fungovat a v podstatě vůbec nejsou v této studii citováni. Prostě tato společnost je ignorována a ani se tam nezdělilo veřejnosti, že ta kritika v této studii, že to je kritika, se kterou přišli především autoři a další profesoři. V podstatě eh, říkali to tež v roce 2016, když vyšli z té milné premisy, že autorská práva rovná se práva nakladatelů. Já nechci ale hovořit eh, o tom, že jaká je ta studie, ale o argumentaci. Za prvé, tam se tvrdí, že možná Eh, zdali ty výstřižky by tam měly být pokryty nebo ne. Ano, já si myslím, že ano, měly by do toho spadat, protože když se podíváme na ekonomickou stránku věci, tak o to právě jde. Dnes v podstatě nemůžete eh, eh, splnit požadavek originality u každého typu obsahu, pokud tam nebude něco jako umělé, umělá inteligence, taková technologie, která prostě zajistí, že ten obsah převzatý od někud, že je v podstatě eh, původní. Ale když si vezmete miliony těchto výstřižků nebo těch výtažků, tak eh, asi tam v podstatě jedno, jestli tam je ta originalita nebo ne. Jsou to miliony kousků skládačky, které vezmete, toho obsahu, které vezmete dohromady. A samozřejmě tisíc eh, eh, trpaslíků může zabít eh, dospělého člověka a zrovna tak to může zabít celý ten článek. Takže já si myslím, že tady je úplné nepochopení a to vzniklo z toho faktu, že zde zatím neexistuje žádný judikát. Ale zde máme judikát federálního německého nejvyššího soudu, který je také velice významný a ten vyjasnil, že pole, mm, že působnost příbuzných práv, vedlejších práv není totež jako e, rozsah e, autorských práv, především co se týče reprodukce. Zde je rozdíl. A německý soud objasnil v kauze e, těchto podobných práv u vysílacích společností producentů filmů a fonogramů, kteří všichni mají tato práva, že došlo k Mm, porušení, pokud i malý výtě, vý, výtažek jejich fikce se tam převezme. A proč? Protože tato příbuzná práva nebo vedlejší práva, ta nechrání originalitu, ale investice. A každá část takové publikace je takto chráněna touto investicí. Jsou to, je to ku prospěchu tedy nakladatelů, ku, k, ku prospěchu infrastruktury, vydavatelů, nakladatelů, ku prospěchu všech investorů kteří dali dohromady ten obsah. Takže každá část toho je, eh, to znamená, je důsledkem takové investice, tudíž musí být i ta malá část chráněna. A co ta prezumce vlastnictví? Stají, stačí to? No také ne, z několika důvodů. Aby zde panovala prezumce práva, které to mm, v podstatě to samo o sobě je neefektivní. A Samozřejmě autorské právo znamená, že se to opírá originalitu, o určitou investici a zde eh, o to opírají tu prezumci, že jde o mm, jejich právo, ale to je k ničemu, to je snadno vyvratitelné a bylo by snadné vyvrátit tuto prezumci, protože freelancerové, Eh, to je většina novinářů, je teď na volné noze, tak samozřejmě nechtějí eh, předávat eh, svá práva nakladatelům, ale chtějí si ponechat to právo pro sebe. Tudíž je to milná prezumce, se kterou pracují. A za třetí, nakladatelé nemají vůbec zájem bojovat s novináři. Proč? A prezumpce je, že v podstatě údajně, že oni berou práva novinářům a převádí je na sebe. Ne. Ne, to nechce žádný nakladatel přece. Ten chce, aby eh, novinář eh, z toho práva svého profitoval a nechtějí s nimi bojovat o tato práva, takže tato prezumpce opět vychází ze špatných premis a je to zcela právně milné. A teď ty příklady Německa a Španělska. No, tady máme zase jasně milnou prezumpci. Všichni hovoří pouze o tržbách, o příjmech. No, to je přece právo, které má zajistit, že zde všude možně nebudou platformy zneužívat obsah, který byl eh, někde eh, již vydán. Cílem je zabránit zneužívání tohoto, ale mm, účelem není získat licenční poplatky nebo tak. Jde o to zajistit, že nakladatele budou moci eh, udržet svůj podnikatelský eh, eh, model. Samozřejmě kopírování je strašně levné, takže no, když se podívám pouze na tržby, no tak to je zase zcela špatná premisa výchozí. A za, dále hovoříme o právu, které zde je pouze na několik let, ale je zcela normální u každého práva duševního vlastnictví, že trvá mnoho let, dokud funguje mechanismus vymahatelnosti. A samozřejmě nejprve je třeba se obrátit třeba na soud, potom odvolací soud, nejvyšší soud, a takže to trvá dlouho, takové vymáhání práva. Podívejme se na Španělsko, tam se říká, že ti nakladatelé tam trpí. Ale to naopak. Minulý týden Společnost pro zprávu kolektivních práv eh, řekla, že eh, v podstatě, eh, že v podstatě ten objem vůbec nebyl negativně postižen, ale ten přímý, pro, přímý oběh informací byl tedy postižen a vlastně to je cíl, protože ten přímý provoz, přímý objem, ten je to, co navazuje přímý vztah s eh, klientem, se spotřebitelem, tedy ten nakladatel chce mít přímý vztah eh, a to je zajímá a ne přes nějaké platformy. Takže já si myslím, že Německo a Španělsko v podstatě. To jsou příklady toho, které mohou fungovat a pokud tam jsou nedostatky, tak je snadné překonat. Jedna z výhod tohoto parlamentu je, že může eh, tyto nedostatky v Německu i ve Španělsku eh, vyřešit tím, že přijme zákon, předpis, který pomůže nakladatelům proti, v jejich boji proti agregátorům všeho typu. Děkuji. Thank you as well. Děkuji. A nyní náš čtvrtý a poslední řečník, to je pan Krist Kristof eh, Karan, který eh, má, Kristof Karon, který má také 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velká čest, že jste mě pozvali sem k vám a já bych rád se zaměřil na dvě otázky, které se týkají tohoto extrémně zajímavého <clears throat> tématu, což jsou tedy příbuzná práva nakladatelů. Za první otázka. Je třeba vůbec založit, vytvořit v této směrnici takové to příbuzné právo? A pokud ano, tak jak je ideální to příbuzné právo, které by bylo nejefektivnější? Teď pokud jde o to první otázku, je třeba vytvořit příbuzné právo pro eh, eh, nakladatele a já si myslím, že ta odpověď je evidentní. Ano, ano, samozřejmě je třeba vytvořit takové příbuzné právo těchto nakladatelů, vydavatelů tisku, protože pro nás, pro všechny, zde panuje konsensus. Všichni souhlasíme s tím, že musíme chránit tisk, že musíme pomáhat tisku, že je to zásadní v demokratické společnosti, proto abychom zajistili pluralitu a také eh, poslání v obecném zájmu. Takže pokud máme pomáhat tisku, tak je třeba, aby tisk měl právní nástroje možný tisku být chráněn. Určitě. Máme zde autorská práva. A autorská práva jsou efektivní, jsou účinná samozřejmě, ale autorské právo chrání tvorbu, tedy tvůrce, e, tedy ten, kdo vytvořil ten originál. E, takže to je zajímavý předmět práva, ale omezený. Kdežto ta vedlejší nebo příbuzná práva, ta chrání investice. Investice tisku, Například to je důležité v právu. A potom další producenti v kultuře, již 30 let, třeba v oblasti hudby, v oblasti audiovize, také často mají takové právo tedy e, autorské, ale i příbuzné právo, které chrání jejich investici. A proč by to nemělo být stejné pro ty nakladatele? Je třeba zajistit rovnost zacházení mezi těmi, kteří investují a umožnit tisku, aby byl chráněn, aby investice byly chráněny prostřednictvím toho přípustného práva a e, tak i budeme moci řešit problémy v digitální sféře, bojovat efektivně proti padělkům, e, vyjednávat o právech, aby byla řádně oceněna a také bojovat, bojovat proti těm, kteří jsou takovými parazity, parazitují na těchto právech a e, kteří v podstatě e, tu, si snaží uzurpovat si tu hodnotu, kterou vytvořil tisk, do které financoval, a nic za to nezaplatit e, a mají to zadarmo, což samozřejmě není ospravedlnitelné. A můj druhý bod, tady asi budu delší a možná odbornější. Jaké jsou charakteristiky takového ideálního příbuzného práva e, nakladatele? Pár obecností nejprve. Toto příbuzné právo musí být přiměřené, rozumné. Přiměřené v tom smyslu, že musí nastolit správnou rovnováhu mezi ochranou investic těchto firm, ale také musí chránit svobodu projevu a další základní svobody. Já si myslím, že v této diskuzi je třeba se vyhnout karikaturám, zjednodušování. Toto příbuzné právo není eh, nějaký vějíř, který nezabije eh, svobodu projevu, nezabije veřejnou sféru. Ne, je to, není to žádný nepřítel. Ne, má to pomoci tisku, aby se chránil a rozvíjel se v digitálním světě. A to pro blaho občana, spotřebitele čet, čtenáře v Evropské unii. Je to tedy právo, které bude respektovat svobodu projevu. Například eh, i bude omezováno různými výjimkami, to je v návrhu směrnice, což je dobrá věc. Je to rovněž právo, které nebude nadřazeno jiným právům. Ve skutečnosti toto mm, příbuzné právo podle mého soudu musí mít stejný rozsah jako E, ta příbuzná práva, která již máme od roku 2012 posvěcena v právu EU. To jsou producenti fonogramů, to jsou příbuzná práva producentů videogramů a e, příbuzná práva rozhlasových televizních společností. Nic více, nic méně. A toto příbuzné právo jiných producentů v oblasti audiovize kultury, v oblasti tedy hudby, to existuje už dlouho a ten systém funguje dobře. A úplně dobře je to propojeno s autorským právem. Pokud vím, zatím to nezabilo ani hudbu, ani audiovizi. Naopak, naopak v, EU, v to skvětá v EU. Teď malé upřesnění. Článek 11.2 no, návrhu směrnice podle mého soudu by měl být změněn takto v tom smyslu, že to příbuzné právo eh, takového nakladatele nemůže být eh, méně cené, nižší než eh, ta ostatní příbuzná práva, která existují, musí být stejné, stejné postavení v hierarchii norem. Ale na druhé straně, pokud je o vztah s autorským právem, tak musí být jim, jim podřazeno. Proč? Proto je důležité pravidlo. Pravidlo práva duševního vlastnictví. Autorské právo je nadřazeno přípustnému právu, což znamená, že to přípustné právo ale nemůže škodit novinářům, nemůže jim dělat újmu a nemůže jim vadit, nějak bránit. Ale na druhé straně, a to je další důležitý bod, v souladu se vztahem, který existuje mezi autorským právem a dalšími příbuznými právy, příbuzné právo, příbuzná práva nekladatelů musí být nezávislá na autorských právech. To znamená, nemůžeme chránit příbuzné právo nekladatele právě proto, že třeba se konstatovalo, že stejný obsah je originál a je chráněn autorským právem. Ten předmět ochrany nemůže být stejný, protože účel je jiný. Autorské právo chrání původní tvorbu, než to příbuzné právo chrání investici což může existovat například v maketě novin třeba. A to nemusí být originál, ta investice, ale musí to existovat třeba tím, když se budou takto chránit ty výňatky, které ale v podstatě nemůžou být chráněny jako originály. Dále. Podle mého soudu je důležité, a z návrhu směrnice to vyplývá, že je třeba eh, i v digitálním světě chránit příbuzná práva. To je normální, to je přece předmět této směrnice. Ale je důležité, aby tato směrnice, tento návrh nebránil členským státům případně také vytvořit, založit eh, příbuzná práva, která budou chránit investice tisku do papírových eh, výtisků, protože jeden z principů autorského práva EU, tak jak se to i figuruje v judikatuře soudního dvora, je princip technologické neutrality. Nelze dělat rozdíl podle toho, že někdo eh, to uplatňuje v digitální podobě nebo v analogické podobě, takže by bylo zajímavé nechat to na členských státech, aby to bylo v jejich eh, pravomoci o tom rozhodnout a umožnit tedy i eh, ochranu v analogickém světě. A teď ještě pár otázek. Předmět práva, tak jak je to definováno v článku 2.4 návrhu směrnice, mně se zdá, že to je perfektní, výborně, jasné. A dále. Tam se zmiňují veškeré ty nosiče a, takže eh, samozřejmě nejde pouze o digitální nosiče, také i eh, držitel práva podle 2.4. To je výborné, ale nicméně možná bychom tady se mohli zamyslet, že bychom tam zahrnuli i agentury, tiskové agentury eh, u, u těchto příbuzných práv, protože to je také, ty také investují, mají novináře, mají produkci hm, a vyvíjejí činnost Eh, musí prodávat něco tedy na svých webovských stránkách. Takže to by bylo zajímavé. A teď pokud jde obsah tohoto práva, samozřejmě je třeba, aby to bylo příbuzné výlučné právo. Návrh vytvořit prezumpci eh, reprezentace autorského práva, no to je zcela zbytečné toto zastoup, zastoupení, tedy autorské právo zastoupení. To je neefektivní, to nemá žádný smysl a to jenom bude komplikovat zcela zbytečně vztahy mezi nakladateli, novináři a hm, protože hm, často je to dobře vyřešeno v různých zemích, jako třeba ve Francii, kde máme legislativu, která je perfektní již od roku 2009. Upřímně. Lepší je nedělat nic než vytvořit eh, takovou prezumpci eh, zástupných práv a to může vytvořit velký problém pro smluvní ujednání, například smluvní právo a tato. Ale výlučná příbuzná práva je třeba, aby ty, na, ti nakladatele jako další držitele těchto práv, tak aby v návrhu směrnice, abychom se tam odkázali na směrnici 2006 115, aby ty ty nakladatelé také i měli právo distribuovat. Eh, to také může být eh, užitečné. A teď pokud jde o ty výňatky, o ty snipety, Zde zákon, před, eh, směrnice, především v oblasti technologií, musí zakotvit princip, který byl dostatečně obecný, tak abychom mohli předjímat vývoj a ne, ne, aby to nezastaralo. Tedy není nutné explicitně zmiňovat snipety. Dnes se hovoří o snipetech, zítra se bude to nazývat jinak, co je třeba, aby ten monopol byl dostatečně široký, tak aby to vždycky bylo v čase aktuální. A je to na, necháme to na judikatuře, na soudech, na národních soudech, aby ad hoc určovali zdáli tyto výňatky, ty snipety tam spadají po tento monopol nebo ne. A zde je třeba i se zamyslet nad těmi linky na hypertexty. Ano, to je také otázka, ale průřezová. To platí jak pro autorská práva, tak pro příbuzná práva. To by měl řešit soud také a také asi. Eh, mm, takže mm, pokud jde o judikaturu, tak samozřejmě to se bude ještě vyvíjet, třeba pokud jde o používání hypertextu eh, pro výdělečné lukativní účely. Závěrem, délka eh, ochrany. 20 let, proč ne? Je to moc? Nebo to není to moc? Já myslím, že to není moc, eh, protože tady jde o to třeba využívat archivy. Proč ne 50 let, jako u ostatních práv? A, eh, ale hm, samozřejmě pokud je aktuální zprávy, tak to může být i méně než 20 let. A závěrem bych řekl, že je třeba zaplnit jedno vakuum v návrhu směrnice a to je aby nakladatelé měli prostředky, jak bojovat proti padělkům a je třeba se odkázat na eh, směrnici 2004-48, to je směrnice o boji proti padělkům v oblasti duševního práva. Já eh, chci, aby váš parlament umožnil tisku mít právní nástroje, aby mohl se vyvíjet v digitálním světě. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní se mohou naši členové hlásit se svými otázkami. Posléze dostanou naši úvodní řečníci možnost reagovat, pokud budou ochotni. Jako první pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Děkuji váženým řečníkům za to, že vyjádřili různé názory, které doufám jsou všechny výplodem Eh, čisté intelektuální analýzy a ne, eh, že nejsou výsledkem nějakých eh, vlivů, ovlivňování, kterým jsme vystaveni všichni. A tady bych rád mm, dovolte prostřednictvím mm, nebo na základě tedy mých politických různých přesvědčení, na základě toho, že někteří jaksi eh, si staví určité idoly, to znamená, eh, chtějí tedy říci, že Evropa již je úplně jaksi vydána na milost technologii, kterou vlastně ani již nevlastníme, nemáme, eh, takže já bych ale rád se na to podíval z pohledu myšlenek, ideí a e, hodnot, které Evropa musí obhajovat, které jsou v srdci našich demokracie a které často již takto jsou napadány e, velkým kapitálem i extrémisty. A tady jde o to, abychom abychom vytvořili normu, která nepůjde příliš do detailů, protože detaily se vyvíjí, ano, všechno potom bychom museli korigovat. A já bych tedy rád, abychom našli nějaký takový eh, účel. Jaký to má mít všechno účel? No účel, já to budu definovat. Pokud dovolíte, zde mm, k tomu dám dvě konstatování. Často jsem říkal, že my, Evropané, trochu jsme v takové situaci jako eh, země Perského zálivu mezi dvěma válkami. My máme hodně nafty, máme obrovskou, obrovskou produkci na obsahu a kultury těch 28 či 27 členských států brzy, to je eh, jaksi zásobárna obsahu, nevyčerpatelná, ale nemáme jako tehdy ty země, které měly plyn či ropu, ale nemáme možnosti, jak to těžit nemáme možnost, jak to přes, pře, eh, převážet, rafinovat. A tomu se říká agregace. Ale máme mm, prostředky, jak to distribuovat, eh, takže to je v rukách těch kapitalistů, kteří ale nejsou Evropané, to je v rukách kapitalistů, kteří jsou především z Asie nebo z Ameriky, většinou jsou to Číňané. My máme tedy povinnost demokratickou, povinnost abychom chránili tento obsah. Tady nejde o věc biznesu nebo vlivu nebo nějakých lobby. Ne, jde o něco, co nám budou vytýkat potom, pokud nebudeme schopni ochránit tuto produkci a aby se za ní eh, ti, kteří na tom vydělávají, aby za to platili. To je to jediné, co mě zajímá na tom. A já bych chtěl říct si z tohoto pohledu vlastně další věc. Eh, eh, samozřejmě náš kontinent vždycky žil z bohatosti ideí, myšlenek eh, a tak, jak se vyvíjela míru milovným způsobem naše civilizace, bohužel čas od času přerušena válkami, tak vždycky jsme se snažili chránit obsah, který bude ale jaksi Eh, ve službách takové mírné demokracie. A takže proto potřebujeme tisk, který bude zdravý ekonomicky, aby byl ideologicky svobodný. To je tomu předpoklad. A já proto nechápu, že bychom mohli mít nějaké jiné premisy, jiné způsoby uvažování. To nechápu. Přece mm, eh, občan tento vnímá, to je naše, že toto je naše povinnost. A eh, mm, teď před chvíli tedy my jsme slyšeli určité právní úvahy a mně se zdá, že musíme, dámy a pánové, pane předsedo, odmítnout, zamítnout vehementně myšlenku, která teď tak, jak obchází Evropou, takový zvláštní pocit tolerance. Třeba když hovoříme o obsahu. To je prostě práce, plod práce lidí, kteří z toho žijí Eh, kteří žijí z toho, co publikují. A když kromě toho bychom byli obchodníci s koli, s pomeranči nebo s oblečením, no tak kdo z vás v sále by eh, akceptoval, že by, který, kdo by z vás akceptoval, že bychom eh, vyprodukovali museli produkovat tedy nějaké právní normy, protože někdo by měl mít právo prodávat to, co si nekoupil? Ne. Takže jde o to, že si přece ten, kdo něco chce prodat, tak si to nejprve musí koupit. A my musíme na to přijmout předpisy. A tak, jak to řekli aspoň ty poslední dva řečníci, to znamená, účelem je vytvořit rámec, který podnikům umožní být ekonomicky svobodné, tak aby byly i ideologicky svobodné. Děkuji, protože Nicméně nechci bránit kolegům, kteří ještě chvátají někam, aby mohli také se vyjádřit. Děkuji, pan Fos. Reporter. Pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také velice za čtyři příspěvky našich hostů, které nám doplnili takový ten celkový obrázek. Jedna věc mi trochu chyběla, a totiž význam svobodného nezávislého tisku pro náš demokratický systém a pro náš systém právního státu. Já jsem to takto jasně od vás neslyšel zde máme co dědění s tím, že vlastně eh, svoboda tisku, svoboda názoru, zprostředkování politiky, to vše se velice blíží i zásadám ústavnosti a je to velmi důležité pro politický demokratický systém. Proto potřebujeme svobodný nezávislý tisk. Pro nás je to důležitý pilíř našeho svobodného demokratického systému a proto se musíme položit otázku, jakou roli pro nás hraje tisk, jaký význam má pro naši společnost. A zde se domnívám, že nám nezbývá, než odpovědět toto. Ano, je to důležité, potřebujeme to. Proto je třeba vyslat silný signál a říci, že tak, jak eh, to fungovalo doposud, to v budoucnu prostě již fungovat nemůže. A je rozdíl, když se řekne ano, změnilo se chování uživatele a tím přichází málo příjmu. Ano, to je jedna věc. Ale přebírání obsahů a jejich komercializace tím, že někdo převezme někde obsah a má z toho peníze, no tak to je zcela jiná situace. A nevím, zda o tom víte, ale v severním Poríní Vestfálsku, to je má spolková země, každý, každé čtyři roky probíhá šetření a toho, jak vypadá situace v odvětví médií a ta Poslední šetření bylo publikováno na začátku roku, to jsme měli ještě vládu sociálních demokratů a zelených a tam jsou věty, které uvádí člověka v zděšení, když vidím, jak se ta situace v oblasti médií mění. Já budu citovat několik informací, abyste viděli, k čemu dochází, jak se mění rozmanitost zpravodajství. Eh, kvalitní žurnalismus musí mít budoucnost. Eh, spolková vláda se eh, zasazuje o ochranu výkonů. A když se díváme, jak toto vše se zhoršuje a jak se zhoršuje také kulturní rozmanitost a rozmanitost tisku, jak se omezuje, snižuje, tak to sice ještě není jak si něco, co by nás ohrožovalo na životě, ale je to určitá známka toho, že je a třeba abychom něco učinili. Pro nás to vyplývá otázka, jak můžeme zajistit, aby tato důležitá funkce, tedy funkce, kterou přibíhá, převírá svobodný nezávislý tisk, jak tedy zajistit to, abychom ji zachovali i nadále. Víme, jak vypadá situace a navíc k tomu hovoříme ještě o rozmanitosti tisku, o kvalitním žurnalismu, o svobodě projevu. Kdo toho se nám vměšuje problematika fake news, postfaktického faktického věku. O to spíše se musíme zabývat tím, jak dokážeme ochránit a zrealizovat seriózní žurnalismus. Jinými slovy, tak jak to je nyní, to nemůžeme nechat. A já bych to řekl takto. Na jedné straně bychom eh, mohli také zavést jakousi povinnost něco prodávat. A tak dlouho ještě nejdeme, tak daleko jsme ještě nezašli, ten návrh to nemá v sobě. Ale pokud si řekneme, no cháme všechno běžet tak, jak to funguje, teď nevím. Když chcete mít ovšem tu úpravu té presumpce, taky si nejsem jist, za je to ten silný signál, pomocí kterého řekneme všem, že pro nás je důležitý nezávislý svobodný tisk, že je to pro nás otázka na úrovni ústavnosti. Když se podívám na to právo presumpce mm, podrobněji a vy částečně to preferujete, tak musím říct, že nějaké odvozené presumpční právo e, nevím, zda je skutečně vhodné pro tento svět masovného rozmnožování. Já bych spíš řekl, že ne. Proto se musíme podívat na hranice celého autorského práva pokud bychom tedy zůstali u té úpravy na základě presumpce, tak bychom vždy museli vždy prokázat individuální úroveň tvorby a tady je ten prach velmi vysoký. Proto si nemyslím, že taková ta úprava v presumpci by byla silným signálem pro tisk či pro platformy, která by jim řekla, dobrá, budeme se chovat stejně tak jako do posud. Byl by to jistý aspekt nahodilosti, ke kterému by to nakonec vešl, vedlo. Proto si myslím, že potřebujeme silnější signál než úpravu presumpční, potřebujeme jasnou změnu současného stavu. A to ještě nejdeme vůbec tak daleko, abychom řekli, že, že chceme nějakou eh, po, povinu chránit určitá práva. Nedáváme povinnost, zavádíme právo. A toto právo jako takové samo o sobě k nič, nic ne, nevytváří. Každé nakladatelství si může svobodně rozhodnout, jak se k tomuto právu postaví. A vy tady hovoříte o menších vydavatelstvích, nakladatelstvích, nevím. Já opakuji pouze to, že nikdo není k ničemu nucen, každý si to může rozhodnout sám. Je to tedy něco jiného než ta povinnost chránit práva a platit za ně. Tedy chceme mít závislost našeho nezávislého tisku na velkých platformách, na mocných firmách, anebo chceme jim přiznat určité právo, pomocí kterého se budou moci lépe bránit. Já nevím, já zatím nevidím eh, tu situaci, že by dosud docházelo k spravedlivému odměňování a také nevím, že by ta presumpční úprava vedla ke spravedlivému odměňování. Můžete to kritizovat a říte si, že právo o ochranu výkonu možná není to nejlepší, ale je to lepší než presumpční úprava, je to silnější signál. A já jsem dosud nevyslechl tady žádnou jinou myšlenku, která by to lépe zajistila než právě to právo ochranu výkonu. Ale je, ta situace je jasná. Musíme lépe zajistit a ochránit nezávislý tisk a nemůžeme být příliš slabí v této naší snaze. Pro mě tady z toho vyplývá celá řada otázek. Jednak se ptám, stílíte můj odhad, že tisk pro naše společnost stále ještě s jistou hodnotu, že to není pouze obchodní model nebo něco podobného, že pro nás má větší hodnotu, že nám zprostředkovává více než tedy čistý nějaký obchodování či komerci. A dále máte pocit, že novináři a nakladatelství jsou řádně odměňovány s ohledem na ty platformy. A dále se ptám, pokud Německo a Španělsko uvádíte jako příklad, že to není dostatečné a upozorňujete na ta eh, nebezpečí, která se pojí s odkazy a se snip, snipety. Já nemám pocit, že by jejich počet těch snipetů a odkazů se snížil v nějakém větším objemu. A navíc já jsem právník a řekl bych, i kdybychom tyto problémy vzali jako základ, není možné je upravit v rámci nějakého právního rámce. Pak bychom možná měli situaci, kdy řekneme, že dáváme právo ochrany výkonu, z toho vyplývají problémy, ale mohli bychom ty problémy nějakým způsobem právně zase dořešit, aby ten jejich dopad nebyl tak tvrdý. Nevím, zda jste stejného názoru jako já v této věci. Dále se hovořil, si oslovoval novináře, ti vám říkali, že to nechtějí a také údajně někteří nakladatelé vám řekli, že si to takto nepřejí. Já, když osobně slyším to, co mi říká Evropský svaz novinářů nebo Německý svaz novinářů, tak eh, oni mi tvrdí pravý opak. Možná byli na začátku proti, ale momentálně již jsou pro, jsou pro to, aby přišlo takovéto právo. Samozřejmě i s zapojením novinářů ve svazu. A takové to zapojení se dá upravit. Dále se ptám, pokud to nakladatelé nechtějí. No ale oni to nemusí to právo použít. V USA existuje obdobné hnutí nakladatelů a tady sledují, co tady děláme. Právě se združují proto, aby dokázali čelit těm všemocným platformám. A ještě jednou, my pouze poskytujeme právo. Co oni si z toho udělají, to je jejich věc. Já jim mohu pouze doporučit, aby se také združovali tak, aby jednali s těmi platformami jako rovní s rovnými. Pro některé firmy, které provozují takovéto platformy, už ani některé země samotné nejsou rovným partnerem, neboť mají naprosto dominantní postavení. Jinými slovy, nemám tu důvěru v to, že pokud ten vývoj necháme takový, jaký je, anebo že jim dáme pouze nějakou kosmetickou úpravu, že se to nějak samo bude regulovat a vyřeší. Já si to nemyslím, skutečně ne. Eh, kdybychom se k tomu férově postavili od samého počátku, tak, bychom, tak bychom zde, zde možná vůbec neseděli. Ale ten vývoj byl, jaký byl. A je to znepokojivé a proto potřebujeme silnější signál než nějakou malou kosmetickou úpravu, která by se týkala té presumpce či pravděpodobnosti což, což lze vyvracet. A já si nemyslím, že by to bylo něco vhodného pro tuto problematiku, která pro mě má ústavní úroveň. Proto bych rád od vás vyslechl váš odhad, jak vypadáte, jak si myslíte, že tady vypadá ta situace v tí, s tiskem v Německu, s, ve Španělsku, s těmi odkazy, jestli máte pocit, že je tam spravedlivé odměňování. Tady bych si rád vyslechl váš názor všech. Děkuji vám. Máme tady určité malinké časové omezení. Máme už pouze 20 minut k dispozici. Tedy pokud eh, se hlásíte, berte v potaz, že pokud byste opravdu rádi uslyšeli na svou otázku i reakci, tak se to vše musí do těch eh, časových rámců nějak městnat. Pani Reda. Děkuji. Já bych ráda využila příležitosti k tomu, abych se zeptala pana profesora Bentleyho na ten hyperlinking. Pokud jsem to pochopila správně a opravte mě, pokud ne, tak jste neřekl, že to eh, sousedící právo má eh, jiné. Já osobně spíše souhlasím s profesorem Hepnerem, že to zpřízněné eh, právo je širší než autorské právo. A pak profesor Hübner řekl jednu zajímavou věc, totiž, že cílem zpřízněných práv je prohibice nikoli platba, abychom zajistili, že firmy, které se napojují na um, vydavatele, eh, neexistují a že chceme více um, přímé mých kontaktů a méně odkazujících a přitom právě ty hyperlinky to jsou odkazující, takže kdybychom neměli ty odkazující, tak by tolik lidí se neprokliklo. Když tedy hovoříte, že se nový návrh bude toho hyperlinkingu týkat, protože sám říkáte, že i ten text toho hyperodkazu může být porušením a jak víte, mnoho europoslanců už eh, o tom hovořili, že zpřízněná práva budou mít negativní dopad na ty hyperodkazy. Jak byste reagoval na slova komise, že ta možnost tam není, protože tam je úvodní ustanovení, že kdykoliv nějaký link nekomunikuje přímo s veřejností, tak to právo eh, jej nepostihuje ale z mého pohledu z vysvětlení profesora Hebnera vyplývá, že zákaz těch hyperodkazů je přesně tím důvodem, proč vydavatele tlačí na to, aby to tam bylo, e, protože v opačném případě lidé jdou k těm vydavatelům, které už znají, což jsou ti velcí. A mně připadalo velice osvěžující, když někdo řekl, že um, nikdo by nepodezíral, že um, tady ten cíl hyperlinkingu by nebyl, aby Google a Facebook platil, ale spíše tam jde o to vyřadit malé hráče z trhu. Děkuji, pan Anderson. Děkuji. Za prvé, já se domnívám, že pokud si přejeme kvalitní a nezávislá média, je třeba mít dostatečné finanční zdroje k dispozici a to se musí ujmout členské státy. Takže mě velice potěšilo, že jsem uslyšel mnoho krásných slov o významu svobodných médií. No, ale to znamená, že politici budou muset mobilizovat nějaké zdroje, a to konkrétně veřejné finanční zdroje. A já mám otázku, jaký, jaké částky by mohly být eh, mobilizovány tímto návrhem. Z toho, jak jsem to pochopil, tak by byly mizivé, z pohledu potřeb tisku, který by chtěl provozovat eh, kvalitní žurnalistiku. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji. Já jsem konkrétně chtěl reagovat a vlastně navážu na kolegu Andersona. Jde mi rovněž o tu žurnalistiku nejkvalitnější možnou, abychom vybudovali síť eh, kvalitní eh, žurnalistiky, žurnalistů a pak ji i udrželi při životě, tak to chce nějaké zdroje a vlastně nezávisle na tom, zda se jedná o veřejnoprávní či soukromá média. Spíše, čeho chceme dosáhnout, čeho chceme čeho chce nějaký vydavatel či novinář dosáhnout z pohledu vlivu či pozice na trhu. Cokoliv řekneme eh, k právům vydavatelů, nemůžeme říci, že by to měla být práva a služby pak už eh, od těch velkých pro velké. Tak toto nesmí být. Ať už jsme velký či malý vydavatel, eh, ten odběratel musí mít možnost si vybírat s tím, že bude vědět, že ta informace bude pravdivá, Eh, poctivě sepsaná, dobře prověřená a oni si ji budou hledat, ať už jde o velkého či o malého vydavatele. A když jde o nějaké propojování mezi vydavateli či spojování se velké či malé platformy, hyperodkazy a tak dále. Kdo brání těm velkým platformám, aby se stali vydavateli? Ať si zřídí vydavatelství, ať si ufinancují tu infrastrukturu, která je potřeba k tomu, abyste dokázali přicházet s těmi nejkvalitnějšími novinářskými materiály. No a pak budeme hovořit všichni o tom též. V opačném případě je to spíš přiživování se a tady s vámi souhlasím. Předseda, děkuji. Bohužel už nemohu dát slovo panu Archimonovi. To by bylo proti eh, našemu jednacímu řádu, ale pokud budeme mít čas později, tak uvidíme. Nyní dávám slovo komisi, pan Abalmonte. For a short reaction. Jenom krátká reakce. <laughs> wrong moment. <laughs> choosing Apologies. Já se omlouvám. Pouze velice stručně k té studii. Já jsem přesvědčen, že bychom měli opatrní v tom, jak budeme vyvozovat závěry z tak malého důkazního materiálu. Osm pohovorů, devět subjektů. Je to významný vzorek Cíl této reformy, či dvojí cíl, je jednak férovější pravidla hry a e, umožnit vydavatelům lépe kontrolovat a i speněžňovat e, obsah využívaný třetími stranami. Nové právo by mělo posílit jejich pozici vůči platformám, tedy měli by mít možnost vydělávat na tom obsahu, který už využili, kdykoliv jej někdo přijímá tím, že podpoříme to odvětví vydavatelí tisku a tady pan Fos to velice pregnantně vyjádřil, přispějeme k podpoře celého hodnotového řetězce v tisku tlaku eh, v tom mediálním mm, průmyslu v celé Evropě, což by mělo mít pozitivní vliv na žurnalistiku a zejména pokud chceme stát proti příšernému nešvaru těch eh, falešných zpráv. Důležitým argumentem je, že ta nejre reprezentativní eh, federace novinářů UFJ, která komisi napsala, zdůrazňuje, že podporuje návrh komise a rádi by, aby to zacházelo ještě dále, aby byla zlepšena efektivita vynucování práv vydavatelů tisku a um, dopad na individuální uživatele a rozsah působnosti. Tam osobně jsem přesvědčen, že rizika, která z té studie jakoby plynou, jsou přehnaná. Já sama sám nemohu s profesorem Hapnerem souhlasit. V úvodním ustanovení 34 se jasně říká, že práva udělená vydavatelům tisku by měla mít stejný rozsah působnosti jako práva na e, reprodukci či kopii, která se na veřejnosti. Takže rozsah působnosti nového práva a rozsah působnosti či uplatňování autorského práva jsou totožné z toho pohledu, jelikož neměníme tento rozsah uplatňování, já to opakuji do nekonečna, spotřebitelé i jednotlivci budou schopni za stejných omezení i nadále se dělit o ty snippety a o ty hyperodkazy a předávat si je dál. Takže my jsme rozhodně přesvědčeni, že ta práva prosazování usnadní život jak jednotlivcům, tak spotřebitelům. To tež platí, a tím jsme se dnes nezabývali, vůči výjimkám. Výjimky, které jsou uplatnitelné vůči autorským právům a zpřízněným zákonům, budou uplatnitelné i vždy. Tedy záleží na tom nepřehánět jakékoliv nezamýšlené účinky či dopady ať už v těch hyperlincích nebo jinde. A pak ještě dvě záležitosti, pane předsedo, pokud dovolíte. Rozdíly mezi německým a španělským zákonem výzaví tomuto zákonu. Tady si myslím, že ta studie by se měla zabývat těmi rozdíly trochu podrobněji. My nepožadujeme, aby vydavatel žádal uh, pro poplatek, jak to dělá španělský systém. On může, ale nemusí. A pak eh, nežádáme ani vynucování. Spíše se řídíme celoevropským přístupem, což je protiklad eh, roztříštěnosti. Už končím. A pak ještě další bod, který zde nezazněl, totiž ta transparentnost, odměň, mechanizmy přizpůsobování, odměňování, které zvýhodní autory my rádi se budeme zabývat podrobněji a vysvětlíme návrhy komise a pokud si myslíme, pokud si někdo myslí, že to není dobré, tak bychom rádi o této věci slyšeli více, že to není tedy ambiciozní my, ale jsme přesvědčeni, že celkově transparentnost v smluvních mechanismech by byla mnohem férovější a prospěla by jak tvůrcům, tak i výkonným umělcům v Evropě. Dám vám příklad. Od samého začátku říkáme, že není obecný systém ADR. Pokud by existoval nový obecný systém ADR pro autory a skladatele, tak to by rozhodně tomu návrhu prospělo. Děkuji, děkuji, říká předseda. A nyní nejobtížnější úkol pro naše vážené řečníky. Každý z vás má nyní dvě minuty na to, aby reagoval a začneme profesorem Bentley. Uh, thank, sorry, thank you. Uh, děkuji, děkuji. Děkuji za tyto všechny mm, poznámky. Já myslím, že by mělo být jasné, aspoň z toho, co řekla komise, mm, na rozdíl od toho, co řekl pan profesor Hefner, tak eh, mm, přesný, konkrétní efekt tohoto návrhu je nejasný a to jsem chtěl zdůraznit v té prezentaci. My nevíme, zdali <clears throat> vůbec to má mít nějaký hmotně právný efekt nebo ne. A pokud ano, jak by chtěl pan Hepner, tak potom si myslím, že je jasné, že tady to bude mít velké dopady na svobodu projevu. A tak třeba eh, když se na kubistický malíři Picasso, Brak a tak dále. Takže teď ve stávajících limitacích tohoto návrhu, no tak potom třeba malé kousky eh, tedy třeba jsou použity a to by bylo těžké, aby to nějak mm, zapasovali, abychom zapasovali do těch stávajících výjimek podle práva, tak jak to máme. Takže musíme se podívat, jaké to bude mít dopady na svobodu projevu. Třeba eh, zabráníte lidem, abych si, aby přebírali ty neoriginální části. Děkuji, pan profesor Krečmar. Já myslím, že Abych ještě doplnil, tak já myslím, že musím eh, zareagovat na pana profesora Hepnera, protože zde je ekvivalent eh, mezi vědeckým, eh, vědeckou rešerší a prací pro klienta. Klientem to bylo výběrové řízení pro nás. My jsme pracovali za Evropský parlament podle vědeckých standardů, my jsme zveřejnili naši metodiku, náš protokol a studie může být takto tedy eh, replikována, opakována. Takže my jsme jednali za klienta. Takže, eh, takže to je zásadní říct. Když se podíváme na otázky, tak v té studii my jsme pracovali s premisou, že chceme v Evropské unii podporovat pluralitní tisk. A jako premisu jsme také vzali, že chceme zlepšit eh, licencování eh, platformy a to, jak ty tržby potom se eh, dostávají zpátky autorům, novinářům a podobně. Tedy, takže z toho jsme vycházeli. A empirické šetření nám ukazuje, že to tak není, že možná řeknete, to je e, malý vzorek, ale to vzorek e, s vysokým profilem, protože to jsou lidé, kteří s tímto pracují každý den. A když nám řeknete, že mm, to e, nemá dopad na inovace, na svobodu projevu, tak to musíme vzít vážně. Přece my o to jde. E, přece v tom to je, když zadáváte studii. A e, tady jde o to, aby e, chom vy jako členové parlamentu, vy přece musíte se obracet na ty lidi, kteří to mají jako práci, ten práci tedy s tiskem. A třeba Springer Group, tak ta jejich čísla si vedou dobře. Více než 6% svých tržeb generují právě z digitálního biznesu. A zvyšuje se to každý rok, takže se jim to daří. Takže aspoň i ty interview nám ukazují, že tak to je obecné vnímání na trhu. To já myslím, že je mm, důležitá věc přece pro různorodost v Evropě. Děkuji, mohu vás ujistit, pane profesore, že tento výbor zorganizoval řádu různých slyšení a workshopů, kde jsme si eh, vyslechli ty, které jste zmínil. Třetí, pan profesor Hepner. Za prvé, já bych rád eh, mm, se zaměřil na svobodu projevu. Ano, zde eh, autorské právo nám pomáhá, protože co je součást chráněné investice, je právě ta šéf editorská odpovědnost. Editorská odpovědnost to je to, co odděluje eh, fake news od reálných zpráv. Ano, jako lídr kampaně SafeLink, tak já jsem neřekl, že došlo k omezení toho, těch objemů, ale já jsem řekl, že to nemělo žádný dopad, tak 2 až 3 eh, procenta pouze měl ten dopad, eh, ten referral traffic, tedy vy jste řekli, že to byl dopad na hyperlinking. Ano, mm, zde nemůžeme přelížet rozdíl mezi linkem a textem, to jsou dvě věci. A za třetí, eh, ta, ten návrh té řevnice tak ten vysvětluje, že linking tam nespadá. A no to můžete upravit eh, ve zvláštním článku třeba, aby eh, skutečně to bylo upraveno, řešeno, ale pro mě je jasné tady, že tato kam, ta, že kdyby, eh, že to je mm, kampaň, která jenom má nahání strach a není odůvodněná. A Eh, proč si Springer vede tak dobře, když se podíváte na jejich tržby a odkud plynou v digitálním světě, no tak to nejsou zprávy. To jsou všechny možné různé jiné činnosti, jako eh, třeba porovnávání nákupu zboží nebo pracovních příležitostí a tak dále. A ne, určitě to nejsou ty e, eh, spravodajské portály, to ne, ty na těch se těžko dá vůbec vydělávat, protože e, reklamní model online nefunguje, eh, pokud ten obsah je jinde zadarmo. Eh, takže také to porovnání nemá žádný základ a skutečně eh, Springer Group ví, o čem mluví, protože jsou v, popředí mm, mm, mm, tohoto digitálního biznesu. A nezávislost Mm, já jsem nespochybňoval vaši nezávislost. Já jsem jenom spochybňoval, zda je to správné rozhodnutí ptát se někoho, aby revidoval nějakou kritiku, když eh, předtím byl toho vlastně původcem. Děkuji. A nyní pan profesor Karon. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ty dvě minutky, které mám věnovat mm, mm, prezumpce eh, mm, reprezentace autorských práv. Tato prezumpce, o které se zde hovoří v té jedné alternativě návrhu estonského předsednictví a také v návrhu zprávy, tak eh, eh, tady mě napadá věta prin, princezny Saliny na konci filmu Gepard. Takže všechno se musí změnit, aby se nic nezměnilo. Ano, ano, nic se nezměnilo, bude to horší než předtím. Takže buď ten vydavatel nabil práva od autora, takže je držitelem práv a nepotřebuje vůbec tu prezenci, že, za, že, je, je, že má v zastoupení, anebo nebo Mm, nebo tedy on získal ta práva od autora nebo od novináře. A jak lze tedy připustit potom, že eh, on bude moci zastupovat ta práva před soudem, bude zastupovat ten vydavatel toho novináře a bude tedy snad tam uplatňovat právo, jehož není majitelem, když se přece máme základní princip, no, nikdo nemůže eh, eh, se něčeho domáhat v jménu jiného, takže to je podle občanského práva. A jaký smluvní partner tedy bude eh, chtít se spojit eh, s mm, nakladatelem, který mu eh, nabídne pouze mandátní smlouvu a která se bude týkat nějakého práva, které vlastně neexistuje a v podstatě ten, tom, ten mandát lze potom snadno napadnout. Takže tento návrh je v tomto nebezpečný. A ještě mám 20 vteřin. Pokud je o ten link na hypertext, je to důležité aby legislativa, kterou přijmete, pokud ji vůbec přijmete, tak aby nebránila používat tyto linky, hypertextové linky. To je zásadní toto chránit. A na druhé straně, když máte aktéry, kteří budou analyzovat, indexovat a pro klienta, který je platí, analyzovat ty linky, hypertext, textové. Je to normální, aby ta osoba vydělávala peníze díky obsahu, který eh, někdo musel vytvořit, do nich investoval ten nakladatel a takže eh, toto mm, právo mm, mm, má hodně řešení a exkluzivní právo neznamená, že budete buď něco povolovat nebo eh, zakazovat. Ne, jde o eh, legální odměnu, tedy ten nakladatel nezakáže tam pro lukrativní účely ten, hyper, ten link, hyperlink tam dávat. Ne, ale musí mít za to nějakou odměnu. A já si myslím, že to by se mělo týkat přece všeho, co, veškerých autorských práv. Děkuji a chci poděkovat všem našim řečníkům, že přišli dnes a děkuji, děkuji za to, že jste se s námi podělili o vaše know-how a výbor pokračuje in. Pokračujeme bez vyloučení veřejnosti a obracím se na všechny, kteří nyní už by neměli se nacházet na Eh, zasedání bez, s vyloučením veřejnosti, aby opustili tento sál co nejdříve.